Der Präsident! Zasedání přerušené 2. února 2012 eh, je obnoveno. Prosím, usaďte se. Protokoly, zápisy z 1. a 2. února a přijaté texty již jsou k dispozice a pokud není připomínek, je tento zápis, jsou tyto zápisy takto schváleny. Příslušné úřady Spojeného království eh, mě sdělili, že paní Elisa Berlin od 6. února 2012 je nahrazena novým kolegou a já ho zde vítám, pokud je přítomen. Dle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu je, je pan kolega zde, pan Benjen. Pan Benjen je tady. Eh, vítejte, vítám vás v našem parlamentu, pane Benjene. Dle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu připomínám, že jste nyní eh, členem parlamentu s právem účastnit se práce parlamentu a všech jeho orgánů, eh, pokud eh, nebude i v, době, i v období, než budou schváleny vaše pověřené listiny, pokud nikdo ne položí námitku. Dále pan Kurt Lechner s účinkem 17.3.2012 skládá svůj mandát jako člen Evropského parlamentu dle článku 7 etického kodexu členů Evropského parlamentu k finančním zájmům a střetům zájmu jsem 9 února následující kolegy je jmenoval eh, do poradního výboru k, etik, eh, k etickému kodexu pan Carlo Cassini, paní Evelyn Regner, paní Cecilia Wilkström, pan Gerard Höfner a pan Said Karim. Kromě toho pana Jiřího Masaryku a Enrico Maria Speroniho jsem jmenoval za náhradní, náhradníky. S v EPP, eh, e SAD, eh, Zelených a GUE jsem dostal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 v souladu s článkem 74 spolu s předsedou rady budu podepisovat schválené texty. E, jsou to tři nařízení. E, jejich e, tituly budou opět uvedeny v zápisu z tohoto probíhajícího zasedání. A nyní se dostáváme k pořadu jednání definitivní návrh schválený eh, před eh, konferencí předsedu na zasedání z 9.2. máte k dispozici. A nyní si k tomu přeje promluvit pan Svoboda. Je to? Ne, takže později. A nyní změny. Eh, na pondělí nebyly, nebyly předloženy žádné změny. Dále zelení žádali aby diskuse k proveditelnosti eh, a udržitelnosti stabilizačních půjček, eh, aby byly na programu, aby toto bylo na programu po eh, projednání smlouvy s Marokem. Pan Konbendit se jak tomu hlásí? Správně jste to řekl, máme tam tři diskuse, které se týkají zemědělství a ty by měly být spojeny. Takže Eh, frakce zelených si přeje, aby toto eh, od těch